vnímáno pouze jako ekonomická zátěž a aby to e, bylo, mm, aby poukazovalo na bohatství, které toto e, přináší společnosti, tedy zkušenosti mužů a žen ve starším věku. E, děkuji vám, pane komisaři. Tím pádem jsme ukončili rozpravu na toto téma. Hlasovat se bude zítra v 11 hodin 30 minut. Další zasedání začíná zítra v úterý 13. září 2011 v 9 hodin ráno. Pořad jednání máte k dispozici na webu Evropského parlamentu. Tímto odročuji zasedání. Děkuji.